stavu Unie, že eh, nejsou to ti, kteří jsou nejpomalejší, nejváhavější, kteří by nás eh, měli vést, ale naopak ti, kteří jsou nerozhodnější, ti by nás měli inspirovat. Děkuji kolegovi Serkasovi, tímto končím rozpravu a hlasovat budeme zítra ve 12 hodin. Další bod na pořadu jednání je otázka k ústnímu zodpovězení rozpravou na kamisi, která se týká záruky pro mladé lidi a otázka vzešla z výboru pro zaměstnanost a sociální věci. Jakožto autorka bude mít nejdříve slovo paní kolegyně Beres na pět minut. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, od července jste položil na stůl tuto iniciativu ve prospěch záruk pro mládež kterou po vás požadoval Evropský parlament. A věci se posouvají ku předu a my chápeme, že na následné eh, radě ministru práce a sociálních věcí 7. a 8. února v Dublinu se bude projednávat tato iniciativa. Úloha této ústní otázky a usnesení, o kterém budeme hlasovat, je podpořit veškeré snahy této věci, protože se domníváme, že situace zaměstnanosti obecně, ale zejména zaměstnanosti mladých v Evropské unii, není přijatelná. A musí se udělat všechno pro to, abychom napravili tento stav. A tam, kde byly podniknuty kroky v tomto směru v Dánsku, ve Švédsku, v Rakousku a také ve Francii, nyní Existují skutečně jiné cesty, než považovat eh, zaměstnanost mládeže jako důsledek dalších politik. Musíme být rozhodnější a nesmíme se smířit s tím, že mladý člověk se ocitne bez práce, vypadne ze vzdělávací soustavy a v následujících, v následujících čtyřech měsících mu není navrženo další vzdělání, učení nebo pracovní místo nechceme nutit k zaměstnanosti, ale chceme vytvořit veškeré předpoklady pro to, aby tato generace se nestala ztracenou generací. A proto jste předložil návrh, který se e, v široké míře opírá o dobrou vůli členských států, s tím, že mohou využít strukturální fondy, zejména ten, na kterém se musíme shodnout, to je Evropský sociální fond. My chápeme tento postup, podporujeme ho protože je realistický. Ale ještě říkáme členským státům, pokud chceme financovat tuto záruku pro mládež s využitím Evropského sociálního fondu, musíme být konzistentní. A je třeba umožnit, aby 25 prostředků k dispozici pro politiku soudržnosti byly posvěceny a vyhrazeny pro Evropský sociální fond. A je třeba uvažovat ještě šířeji a abychom kompenzovali nerovnováhy v Evropě, aby otázka záruk pro mládež se stala evropskou výzvou. Musíme uvažovat o evropských mechanismech. Já vím, že o tom všem se nerozhodne na radě EPSCO v únoru, ale máme před sebou určitou cestu a parlament vám to sdělí. My si přejeme, aby koncepce této záruky pro mládež byla přizpůsobena realitě toho, co zažívají v terénu mladí. Protože my dobře víme, že nejde jenom o občany Evropské unie. Právě naopak, mezi nejzranitelnější populací, mezi těmi nejmladšími jsou to často osoby, které nejsou občany společenství, které jsou stigmatizované, protože jsou nezaměstnané. A tak kdybychom to neřešili, tak bychom vlastně umetali cestu těm, kteří chtějí méně evropské integrace. A tato zaruka pro by měla brát také v úvahu e, realitu absolventů škol, kdy přístup k zaměstnanosti je bohužel záležitostí, která nekončí eh, na hranici 25 let. Vy jste sám sdělil v minulém týdnu ve zprávě o zaměstnanosti v Evropské unii, že dnes jedna pětina nezaměstnaných nikdy nepracovali a mezi nimi tři čtvrtin z nich je mladší 35 let. Právě o nich hovoříme a je musíme brát v úvahu, pokud si nepřejeme, aby tato generace byla zmařena, ale pokud skutečně také chceme, aby Evropská unie se vyrovnala s tou hlavní výzvou, tedy s výzvou týkající se inovací, protože kdo jiný než pracující mládež, mládež, která, se, která je v učení, která má práci, nám umožní být skutečně silou pokroku a inovací a umožní Evropě, aby byla Evropou, která nadále ponese hrdě své hodnoty a svůj sociální model, k čemuž nám pan předseda Barroso nedávno vyzval. Děkujeme vám, pane komisaři, za tuto iniciativu a spolehněte se na nás, že při radě EPSCO budeme vést ministry s podporou irského předsednictví, aby tento návrh se skutečně stal realitou. Děkuji mnohokrát, paní kolegyně Pérez. Komisar Andor. není za komisi pan komisař Andor. Pane předsedo, Vážené poslankyně, vážení poslanci, chtěl bych poděkovat výboru pro sociální věci a zaměstnanost a paní kolegyni Beres za tento návrh usnesení. Ukazuje se, že Evropský parlament výrazně podporuje myšlenku eh, tohoto režimu, eh, záručního režimu pro mládež. Eh, tady mám příležitost ohledně implementace vysvětlit určité věci. Naprosto souhlasím s paní Beres. Financování je zásadní. Tato záruka pro mládež bude mít své náklady, ovšem to, že bychom nekonali, by měl, znamenalo náklady ještě větší. Už teď je to 153 milion eur ročně, eh, co se týče sociálních eh, různých pladeb a také ztráta eh, příjmů. To je náklad nezaměstnanosti mladých. To jsou obrovské náklady, dlouhodobé náklady pro společnost, pro mladé mladé a e, také se vlastně prohlubuje riziko budoucí nezaměstnanosti, sociálního vyčlenování a tak dále. E, toto e, je záruka, která představuje dobrou, dobré financování, dobré, dobré využití finančních prostředků z prostředků Unie. A výše této záruky bude samozřejmě záviset na výsledku vyjednávání o víceletém finančním rámci a proto velice spoleháme na vaší podporu v této věci. Paralelně chci ještě říct, že Evropská komise eh, právě vyjednává s, Evrop, s členskými státy ohledně partnerských dohod na dobu do roku 2020. Eh, tam se soustředujeme na otázku přechodu ze škol do praxe a další otázky. Specifické eh, finanční částky budou ještě alokovány na různé různé režimy a eh, programy v této oblasti. Eh, aby eh, tento celý systém byl efektivní, tak je zapotřebí podle Evropské komise těsná součinnost všech zúčastněných stran. A my si velmi dobře uvědomujeme, že to z celé řady důvodů není úplně jednoduché a proto je třeba, abychom využívali zkušeností členských států, které již mají zkušenosti s těmito e, režimy. Tady doporučujeme šest základních e, postupů a e, ještě v létě bylo již vypsáno výběrové řízení na tyto systémy a to je právě jedna z možností, jak vytvořit nová partnerství a my budeme v následujících týdnech Eh, vybírat eh, ty nejlepší a o těchto věcech budeme samozřejmě eh, informovat všechny, včetně členských států. Evropská komise si dobře uvědomujeme, uvědomuje ty problémy, které, kterým čelí především ty členské státy, kde je nezaměstnanost mladých nejvyšší. Ještě jednou chci zopakovat, že tady bude dobrá návratnost této záruky pro mladé lidi. To bylo také v výroční zprávě o růstu E, zmíněno a je třeba si uvědomit, že tento systém záruky pro mladé je prostě dobrou investicí. E, nemůžeme samozřejmě jít cestou jednoho receptu pro všechny, je třeba zohlednit diverzitu a různé e, prostě načasování, startování v jednotlivých zemích, e, také kapacitu hráčů na jednotlivých trzích práce. Mladí, kteří jsou předmětem tohoto nového nástroje, nejsou homogenní skupinou, jsou velmi různorodí a každý členský stát bude muset muset dobře zvážit potřeby jednotlivých kategorií eh, těchto mladých lidí. Někteří mají před sebou celou řadu překážek eh, k tomu, aby mohli vstoupit účinně na trh práce. Ale je třeba, aby tento celý systém měl silnou evropskou dimenzi, protože my máme přece společný cíl. Potřebujeme také ukázat naší solidaritu, především v této době, kdy se hodně dbá na eh, omezování rozpočtu a chceme konsolidovat finance, to ano, ale zároveň myslíme na na budoucnost. Prostřednictvím evropského semestru vytvoříme e, také takový dozorový orgán multilaterální a rovněž využijeme e, vzájemné e, učební programy, abychom podpořili evropské členské státy, aby sdíleli své zkušenosti. V neposlední řadě chceme pravidelně monitorovat a vykazovat úspěchy a vůbec provádění celého tohoto systému a to bude také samozřejmě součástí výročního Ehm, eh, výroční sítě našich eh, veřejných služeb. Vážené poslankyně, vážení poslanci, závěrem vás chci informovat v tom smyslu, že již první prezentace návrhu záruky proběhla v prosinci eh, na radě. Velká část členských států to velmi přivítala a slíbila, že bude konstruktivně spolupracovat na politické dohodě na EPSCO v únoru 2013 za irského předsednictví. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát panu komisaři Androvi a nyní řečníci jménem jednotlivých frakcí. Začneme kolegu Ery. Na dvě minuty, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Evropská strana lidová a politická skupina Evropské strany lidové tuto iniciativu již přivítala. Jsme tohoto názoru, že návrh je velmi pozitivní. E, jsou nám známy veškeré skutečnosti, které se tohoto návrhu týkají. V Evropské unii je nezaměstnanost mládeže již na úrovni téměř 23 Více než 5 milionů mladých lidí nemají práci. V některých zemích již dosáhla nezaměstnanost mládeže výše 25%, v některých dalších zemích dokonce výše 45%. A tuto situaci musíme změnit. Proto jsme velice rádi, že komise v této oblasti jedná velmi aktivně. Musíme si ovšem uvědomit, pokud si položíme otázku, kdo zaplatí za náklady těchto programů, že zatím nemáme jednoznačnou odpověď na tuto otázku. Panuje nejistota. Komise eh, má eh, různé iniciativy, ale my neustále se setkáváme s tím, že nevíme, jak tyto peníze jsou přesně vynakládány a v mnoha případech eh, jsou členské státy jaksi na tu záležitost sami. situace v jednotlivých členských zemích, to, jak se skládá nezaměstnanost mladých lidí, to se liší od členské země k členské zemi a potře- proto potřebujeme různé návrhy, jak situaci řešit. Chci zdůraznit, že to není Evropská unie sama a ani členské státy samotné kdo může vytvořit pracovní místa. Pracovní místa vytváří dynamická ekonomika a proto potřebujeme zachránit prostředky na politiku koheze a rozšířit je. Děkuji a nyní kolega Sirkás na jednu minutu. Mikro, mikro. Prosím o mikrofon. Mišario. Děkuji, pane komisaři. Socialističní poslanci mají radost této iniciativy, mají, máte naši podporu a věříme, že Rada EPSCO učiní pokrok, protože je to skvělý námět. Je to velmi vážný problém. Hovoříme o 50% nezaměstnanosti mládeže a to jsou průměry. V některých regionech je to 65%, ve Španělsku, v některých městech 70 až 80%. Je to tragédie a nejenom problém. A jejich budoucnost je naší budoucností a musíme vrátit této mládeži budoucnost, protože jinak Evropa nebude mít budoucnost. Je třeba, aby se v Evropě věci změnily. Nemůžeme postupovat stejně, protože to, co se dělalo v minulosti, vyvolalo tuto tragédii. Musíme přeprogramovat evropské fondy, musíme vzít vážně problém, který se nás všech týká, netýká se pouze některých osob. Děkuji kolegu Serkasovi a nyní na dvě minuty paní kolegyně Hirš. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, pane komisaři. Když máme nezaměstnanost mládeže mm, nad 20% v Evropské unie a v některých zemích více než 50%, tak je jasné, že musíme naléhavě jednat. A ne pouze pomocí opatření, která budou realizována až za několik let. Potřebujeme opatření, která z krátkodobého či střednědobého hlediska poskytnou mladým lidem znovu perspektivu. Proto jakožto liberálové záruku pro mladé lidi podporujeme. Nechceme, abychom ztratili celou jednu generaci. Rovněž je třeba podotknout, že záruka pro mladé lidi nemůže být zárukou pracovního místa. Sama pracovní místa jsou vytvářena ekonomikou a my je nemůžeme eh, vytvářet či vyčarovat pomocí evropského programu. Ale záruka může pomoci eh, zprostředkovat mladým lidem zaměstnání, eh, zprostředkovat jim například další odbornou přípravu a odstranit deficity, které například mají. Například na začátku tohoto roku v Německu eh, jsme zahájili nový program, který podporuje pracovní mobilitu mladých lidí, které si přejí odbornou přípravu a mladých kvalifikovaných odborníků v Evropě. Zde chceme právě lidem, kteří ještě nemají vzdělání, či již mají vzdělání a nemají pracovní místo, pomoci aby mohli přijet do Německa. Myslím si, že je důležité, abychom skombinovali iniciativy členských států se Evropskou zárukou pro mladé lidi. Tato záruka pro mladé lidi musí být podpořena a financována z Evropského sociálního fondu. Prostředky na to existují a myslím si, že právě nyní by měla Evropa ukázat, že máme potenciál i pro evropský pracovní trh a že můžeme jít tímto směrem tak, abychom společně utvářeli naši budoucnost a opět dali perspektivu mladým lidem. Děkuji mnohokrát paní kolegyně Hirsch a nyní paní kolegyně Turunen na minutu a 30 vteřin. Er Děkuji, pane předsedo. Situace mladých lidí v Evropě je v každém ohledu špatná. Je mnoho mladých lidí, kteří, kteří nemají práci a jejich ekonomické vyhlídky jsou špatné. My jako evropští politici si musíme položit otázku, zda právě nyní nestrácíme či neobětujeme celou generaci. Je třeba, abychom se postali o to, aby nová generace byla na prvním místě, pokud jde o to, aby tady jedna generace neměla eh, horší šance než, eh, tady generace dětí neměla horší šance než generace rodičů. Například v 80. letech eh, má matka bojovala o to, aby se vůbec mohla dostat na pracovní trh. Tehdy to nebylo běžné, ale z 80. let víme, že tehdy nezaměstnanost mladých lidí měla velmi negativní dopady jak pro jednotlivé mladé lidi, tak pro celkovou společnost. Je třeba se poučit z chyb, které jsme udělali v minulosti a musíme odhodlaně jednat a dostat, jednat eh, přiměřeným způsobem a to můžeme právě provést pomocí záruky pro mladé lidi. Tato záruka je pro mladé lidi v Evropské unii, které jsou v strašné hospodářské situaci. Ekonomická elita nemusí přebírat odpovědnost a toto je situace, kterou nemůžeme akceptovat. Záruka pro mladé lidi je dobrým návrhem v době krize. Komise přišla s návrhem. Já za to komisi děkuji a nyní je to na radě ministrů a na irském předsednictvím rady. Ti musí něco učinit. Máme vysoká očekávání, stejně tak jako všichni občané Evropské unie. Děkuji, děkuji paní kolegyni Turunen a nyní na minutu a 30 vteřin kolega L. Jarik. Pane předsedo, pane komisaři, vzhledem k tomu, že Evropská unie musí přestat být synonymem výrobny eh, lidí bez práce, bez budoucnosti, bez bydlení pro miliony mladých. Právě proto eh, tento projekt záruky pro mladých musí být obhajován a eh, nemůže to být nějaké sociální eh, řešení nezaměstnanosti, ale nástroj spolupráce, evropský nástroj spolupráce pro zajištění budoucnosti mladých. Protože pokud chceme zajistit budoucnost mladých, tak zajišťujeme vlastně Evropou před pádem. v našich evropských politikách co jsou děsivého. Odsun posunujeme odchod do důchodu a přitom mladí zůstávají čím dál tím víc bez práce co může být pozitivního na této záruce pro mladých, by mělo jít ještě ruko v ruce s dalšími právy, právy na vzdělání, na stále vzdělávání, na druhou šanci, to existuje tu i onde, a také e, právo na to se odborově organizovat. To jsou práva, která by měla být univerzální a také by tady měla být záruka sociálního zabezpečení, minimální mzdy, e, který by vycházel z poměrného mediálního, mediálního platu v Evropě. Bylo by třeba také zohlednit nutnost eh, kombinovat eh, s práci s dalším vzděláváním a odbornou přípravou veřejná služba záruky pro mladých evropského charakteru by měla být vytvořena s určitým finančním e, fondem e, tak, aby e, to bylo financováno pro mladé. Děkuji, pane kolego. Děkuji. Tolik řečníci ve jednotlivých frakcí a nyní další řečníci jednotliví. Začínáme kole Gilmanem. Děkuji, pane předsedo. Nezaměstnanost mladých lidí v Řecku, Španělsku nepřijatelných 55 v mé vlasti Německu je to 8%. Zde máme dramatickou nerovnost, která může vést k sociálnímu rozkolu v Evropě a v Jižní Evropě může vést k tomu, že ztratíme celou jednu generaci. V prosince 2012 pane komisaři představil balíček k potírání nezaměstnanosti, který velmi vítáme. Jádrem Evropské záruky pro mladé lidi je idea, která vzešla od nás – bylo to 10.10.2010, ehm, kde jsem ve své zprávě nás vás vyzval k tomu, abychom měli generaci spravedlnost. Jde o to, aby mladý člověk, pokud o, o uplyne čtyři měsíce po tom, co dokončil své vzdělání, aby dostala buď práci, či další vzdělávání. Je třeba, aby se e, kvalifikace, které mladý člověk nemá, doplnily a zde potřebujeme, aby mladý člověk chtěl mít zaměstnání, ale také, aby byl zaměstnatelný. Tato záruka na základě SFF, SF e, se zakládá na precizu podporovat, ale také požadovat. Jde o to, aby eh, pracovníci akceptovali nabízená opatření, ale nesmí se z toho stát sociální síť, o které se pouze opřou. Mladí lidé jsou velice důležitými faktory pro budoucnost našich podniků. Členské země musí více investovat do vzdělávacích systémů a do systému dalšího vzdělávání. Šest evropských zemí chce převzít německý duální systém vzdělávání. Má spolková práda tento záměr podporuje pomocí 10 milionů eur, což je signál, který jistě je velmi optimistický. Děkuji kolegovi Manovi a nyní paní kolegyně Regnerová na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, čísla znáte velice dobře. 5,5 milionů mladých lidí bez práce nezaměstnanost ve Španělsku. To nejsou pouze čísla, to je skandál. Je nutno, abychom jednali. A ten, ta potřeba jde na sedmou. Potřeb, velice vítám vaši angažovanost v rámci potírání eh, nezaměstnanosti mladých lidí a vítám balíček, které komise představila 5.12. Pocházím z Rakouska, což je země, která má vzdělávací záruku a je zmiňována jakožto země se velice pod postupem. Máme duální systém vzdělávání a máme partnerství podniků a dalších eh, faktorů a aktérů pro potírání nezaměstnanosti mladých. Ale Rakousko, bohužel, tedy nechci to zakrývat, vydalo na toto velké množství prostředků. A samozřejmě je zde otázka, zda si toto může dovolit Španělsko, ty Řecko. Až zde jde o to, abychom reagovali evropsky. Proč neležit fond pro, nezaložit pro, fond pro protírání nezaměstnanosti mládeže, do kterého bychom přesunuli prostředky z ESF? Eh, prosím vás, eh, pane předsedo, já skončím citátem, normálně to nedělám. Paní kolegyně předseda, je mi to velice líto, ale musíme být eh, disciplinovaní takže já vám navzdory tomu děkuji a jako další má slovo kolegyně Harkin na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Já vítám záruky pro mladé a pokud to vytvoříme, bude to hmatatelný náznak, že Evropská unie reaguje. Ale je to jenom malý krok a je to pouze první krok a musíme se pět na širší pohled. Vidíme, že dochází k redukci veřejných investic a v mé vlastní zemi v Irsku to přispělo k, k nezaměstnanosti mladých 29,7%. A není to nejhorší v Evropské unii, to skutečně číslo je mnohem vyšší. 87 tisíc lidí, zejména mladých, opouštějí Irsko v posledním roce, protože doma práci nenajdou. Minulý týden prezident Higgins řekl, jsem si vědom toho, že se soustředujeme pouze na bezpečnost a měnu, ale necháváme stranu otázku, kdy obrovský podíl obyvatelstva je nezaměstnaný 55% mladých v některých zemích. Nemůžeme to ignorovat. A vy jste řekl, pane komisaři, že nesmíme ohrožovat naši budoucnost, když dochází k finanční konsolidaci. Děkuji paní kolegyně Harkin a nyní kolegyně Šreta na jednu minutu, pane předsedo. Rada řekla, že největším problémem krize je nezaměstnanost mladých. Nyní očekáváme, aby rada doplnila svá slova skutky. Věrohodný skutek by byla závazná zárucha pro mladé, tedy právo, které by bylo žalovatelné pro mladé lidi v každém členském státě. Rovněž opatření, školící opatření a opatření, která povedou k pracovním místům pro mladé lidi. Evropská unie musí v rámci mechanismu Evropského semestru zajistit tuto záruku pro mladé lidi v členských státech. Náš apel se ovšem obrací také na komisi. My i od komise očekáváme, aby po slovech přišly skutky. My jsme učinili návrhy v tom smyslu, abychom zde měli nástroj pro sociální změny, nástroj pro progres a rovněž, aby v rámci ESF mladí lidé dostali takovou záruku a narazili jsme na hořký odpor ze strany zástupců komise. Pane Andore, stojíte za svými slovy, prosím, zdejte se svého odporu a souhlaste s našimi návrhy. Děkuji paní kolegyni Schroeter a nyní na minutu a půl kolega Popakis. Děkuji, pane předsedo. Rád bych přivítal tuto důležitou iniciativu, neboť hlavní oběti krize jsou mladí lidé. Nyní musíme i hned zareagovat a jednat dynamicky. U nás eh, je 60 mladých lidí bez práce. To má dopady na jejich vlastní život, ale také na celou společnost. Musíme poskytnout záruku pro to, abychom nestratili mladou generaci. Potřebujeme podporu pro sociální partnery a podniky, tak aby mohli schvalovat odpovídající cíle na opatření, aniž by to šlo na úkor dalších jiných opatření. Chci se zeptat na to nyní, kdy se všude šetří, jak na národní, tak na evropské úrovni. A šetří se také na výdejích, na vzdělávání. Jak chcete v této situaci zajistit, aby záruka pro mladé lidi mohla být dostatečně financována a prováděla se účinně v členských státech, zejména v těch, které právě e, provádí memorandum, které podepsali. Děkuji panu kolegovi Popakisovi a nyní na jednu minutu paní kolegyně Kostelo. Pane předsedo, já vítám, že prioritou irského předsednictví je právě růst a nezaměstnanost mladých. Je to velká e, výzva. E, také jsem dělala kampaň za záruku pro mladých a e, jsem ráda, že to bude v Dublinu na EPSku velké téma. 23 mladých, či spíš 30 mladých. Taková je situace u nás. Jsme pátou zemí s nejvyšším počtem nezaměstnaných mezi mladými lidmi. Máme také výraznou dlouhodobou nezaměstnanost. V minulém týdnu se také v Dublinu hovořilo na občanském dialogu o této záruce, která byla velice vítanou, eh, vítaným opatřením. Ovšem, pokud chceme eh, tuto záruku, tak potřebujeme skutečné důkladné financování, tak jak to také e, paní e, Beres tady řekla. A chceme, musíme ukázat, že Unie je odhodlána toto řešit. Vzhledem k pilotnímu e, projektu bych ráda věděla, jak je to s časovým harmonogramem, protože se nás to také v Dublinu týká. Děkuji mnohokrát paní kolegyně Kostelo a nyní na jednu minutu paní kolegyně Deli. Komisaři, je to velmi urgentní, celá jedna generace je tady obětována úsporným opatřením. Více jak 4 miliony, nebo téměř 4 miliony eh, mladých pod 30 eh, lety věku eh, nejsou předmětem žádného zaměstnání ani vzdělávání. Říká se tady, že v Dánsku, v Rakousku věci fungují. Zapotřebí, aby tady byly splněny dvě podmínky velice mnoho mladých musí pracovat, aby mohlo eh, vlastně chodit do školy a to už je první špatná zpráva. Potom je třeba, aby tady byly jasná pravidla eh, pro stáže. Eh, komise může čekat a musí bojovat proti vykořišťování mladých, kteří jsou zneužíváni prostřednictvím těchto stáží, za které jsou mizerně placeny či vůbec ne. Takže je třeba třeba e, postupovat takto a jít směrem k e, ekologickému e, přechodu. Je to velká výzva, je třeba také se pokusit o to sladit mladé s Evropou, smířit je mezi sebou. Děkuji paní kolegyně Deli a nyní na minutu a půl paní kolegyně Pastoš. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Začínáme rok s dramaticky vysokými mírami nezaměstnanosti. V Portugalsku máme třetí nejvyšší míru nezaměstnanosti mladých lidí v Evropské unii a nyní procházíme blnou emigrace, která má podobný rozměr jako velká vlna emigrace, které došlo v minulém století v 60. letech. Tato vlna emigrace se týká zejména mladých lidí s vysokoškolským vzděláním, které nemají perspektivu na pracovní místo. Lidé, kteří odešli ze škol absolutně vysokých škol, hledají pracovní místo mimo Portugalsko. Je jasné, že tento fenomén přispívá ke zhoršení ekonomické situace, která je tak jako tak již oslabena. V Evropské unie náklady na neigrantování mladých lidí pro mladých lidí do pracovního trhu jsou podle Eurofondu asi 65 tisíc milionů eur. Proto je důležité, abychom měli záruku pro mladé lidi je velice důležité, abychom zde měli dobré finanční řízení, tak aby eh, byla záruka pro mladé lidi úspěšná. Proto je důležité, abychom eh, užívali strukturální fondy, vycházeli z velice úzké spolupráce mezi sociálními partnery, národními a lokálními a regionálními orgány a rovněž také s podniky a vzdělávacími institucemi. Je eh, cílem, abychom podpořili mladé lidi v rámci jejich přechodu ze školy do pracovního světa. Nemůžeme eh, si dovolit, aby zůstali ve vzduchoprázdnu, bez perspektivy do budoucnosti. Pane posisaři, chci říci, že doporučení, které předkládá Evropská komise členským státům, které procházejí velice závažnými eh, problémy ekonomickými, sociálními, Pan předseda přerušuje. Děkuji paní kolegyně Bastuš. A nyní na jednu minutu paní kolegyně Steinruck. Děkuji, dámy a pánové. Nezaměstnanost mládeže nemůžeme potírat pouze pomocí slov. Je třeba, abychom vynakládali peníze. Dobrý příklad Rakousko ukazuje, jak to může fungovat. Jako zpravodajka programu pro sociální změny a inovace jsem zde měla eh, má osu pro mládež, kde přesně máme tu iniciativu pro mládež, kterou jste navrhli a pomocí které bychom toto to mohli realizovat v celé Evropě. Parlament eh, zde chce podpořit projekty, které se budou týkat eh, výměny dobrých příkladů. Přesně to, co si přejete a my nechápeme, opravdu nechápeme to, že jak komise, tak e, šéfové vlád členských států říkají, že chtějí bojovat s nezaměstnaností mladých lidí, ale na druhé straně nejsou ochotni převzít a podpořit dobrou iniciativu Evropského parlamentu. Myslím si, že šéfové vlád by se měli stydět, protože tady hrají falešnou hru s prázdnými slovy a nemají žádné konkrétní záměry. Děkuji paní kolegyně Steinruck a nyní na jednu minutu pan Gutierrez Prieto. Pane Andore, během tohoto vystoupení se, jsme ve Španělsku přišli o dvě pracovní místa, z toho jedno pro mladé. A tak tomu je v řadě zemí Evropy. A mezi tím nejste schopni vytvořit sebemenší návrh, který by měl čelit této situaci, kterou řešíme jeli občanů. I tato iniciativa přichází pozdě, jste neschopni vytvořit ambiciozní evropský program, který by byl spolufinancovaný tak, jak to požaduje Evropský parlament, který by bral v úvahu subsidiaritu a konkurenceschopnost. Vytváříte ještě větší frustraci, protože ještě dnes Evropa potřebuje nástroj a zdroje, aby mohla jednat. Prostředky by neměly být vynakládány na záchranu bank. Z prostředky na záchranu španělských bank bychom zachránili velké množství pracovních míst. Zachraňujete banky a nezachraňujete občany. Parlament požaduje, abychom vytvořili program takový, jaký žádáme. Na minutu kolega Howitt. Pane komisaři, dobře víte, že 40 nezaměstnaných v Británii je pod hranicí 25 let a máme programy pouze pro dvě osoby ze sta, které řeší nezaměstnanost. A omezujeme tyto programy jsou řešeny skrze odpočty z důchodu a chci vám také říci, že v mém regionu ve východní Anglii jsme na druhém místě, pokud jde o nárůst nezaměstnanosti mládeže. A podle eh, nadace prince Charlesa každý pátý mladý člověk eh, bude trvale postižen nezaměstnaností. Od Emily jsem slyšel, který je 23 let z Norfolku, jejíž otec zemřel a musel opustit školu a nyní je na antidepresivech. Dejme jí naději, nedávejme jí prášky. Děkuji, kolego Hawite, a nyní na jednu minutu paní Nevědělová. Děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, jsem ráda, že projednáme postavení mladých v Evropě, ale mluvíme o tom proto, protože ta situace se nemění. A jsem ráda, že komisař Andor prezentoval návrh komise strategie záruk pro mladých. A jsem také ráda, že právě to byla iniciativa evropských socialistů, která vedla k tomu, že se tím komise má inspirovat. A právě zabezpečení podpory pro mladé, o které hovoří pan komisař Andor, a kterou představuje tento návrh, aby mohli být nadále vzděláváni aby získali stáž nebo pracovní místo, je cestou ven z toho problému. Musíme si jako evropské unie uvědomit, že není možné investovat do mladých a do budoucnosti. A tento program nám poskytuje peníze, které členské státy nemají. A pro našich výpočtů 10 miliard by znamenalo 2, miliony, 2 miliony pracovních míst a těch nezaměstnaných je 5,5 milionů, takže reálně bychom potřebovali 30 miliard euro, abychom zajistili práci pro tyto mladé. A pokud budeme investovat do mladých, tak nám to vrátí. A věřím, že Evropský parlament bude pomáhat Evropské komisi při předkládání těchto návrhů. Děkuji vám. Děkuji, paní kolegyně. A nyní na jednu minutu pan kolega Gardia Zabal Rubial señor presidente, señor comisario. La lucha... Děkuji, Pane komisaři, boj proti nezaměstnanosti mladých je jednou z klíčových aktivit Rady, eh, Komise a parlamentu. Máme ovšem u nás úplně nejvyšší eh, počet nezaměstnaných mezi mladými lidmi a to již od roku 95. Eh, tato iniciativa, eh, která chce, aby všichni evropští mladí dostali příležitost pracovat, vzdělávat se, odborně se připravit po čtyřech měsících nezaměstnanosti, není úplná. To především proto, že se omezujeme na ty, kterým je pod 25 let věku a zároveň musíme musíme říct, že to také všechno závisí na dobré vůli členských států a za třetí není tady konkrétní financování. Takže já chci, aby se ta hranice posunula na 30 let a aby se zajistilo, že bude realizovaná tato záruka pro mladé ve všech členských státech. A také chci, abyste vyžadovali kvalitu eh, hodně výše eh, platů a aby rozpočet na to pamatoval v následujícím období. Děkuji paní kolegyni a Milé kolegyně, milí kolegové, dostáváme se k postupu ke HDI a jsme ve velice obtížné situaci. Máme 20 přihlášených řečníků, ale Naplánovali jsme si pouze pět minut a navíc čelíme problému, že příliš málo kolegů je, eh, bylo disciplinovaných. Já jsem musela dokonce tři kolegy přerušit a proto jsem se rozhodnul, že navrhl, že nezohledníme nikoho, kdo již v rozpravě vystoupil a také nikoho, kdo vystoupil v minulé debatě, která je tematicky příbuzná. Doufám, že s tím všichni souhlasíte. Nemohu to změnit, bohužel. A jako první dostává slovo paní kolegyně Macej Kukovič. Děkuji, pane předsedo. Záruka pro mladé lidi Toto je iniciativa, kterou velice vítám, a to proto, že mladí lidé, kteří jsou bez práce, rovněž nemohou zakládat rodiny, nemohou rozvíjet svůj talent a nemohou rozvíjet svou kreativitu. A proto je dodatečné vzdělávání těchto lidí důležité, například v oblasti digitalizace a tak dále. Pracovní místa Chci říct, že pokud mladý člověk nedostane pracovní místo do čtyř měsíců, tak pak je velice dobré, že zde existují ta navrhovaná opatření a je důležité a Vítám, že se evropský model soustředuje na mladé lidi, ale zde chybí odpovídající motivace. Není totiž jasné, zda ten celý projekt bude nakonec úspěšný, pokud nezdůrazníme to, že mladí lidé jsou součástí řešení a ne součástí problému. Děkuji paní kolegyni Macej Kukovič

Finsko má velice dobrou zkušenost se zárukou mladých. 80 nezaměstnaných mladých využilo služeb této záruky. Mladí lidé eh, pak mohou lépe činit rozhodnutí ohledně změny e, práce a celé ty služby zaměstnanosti jsou zlepšeny. Abychom e, podpořili tuto evropskou iniciativu, tak je zapotřebí, aby tady byla e, pracovní místa. Pokud se podíváme na jich Evropy, tak je velice zásadní, aby také bylo možno v rámci této záruky e, pracovat v jiném členském státu, aby třeba mladý nezaměstnaný Španěl mohl najít práci v Německu. A pokud to má být financováno ze strukturálních fondů, tak je zcela zásadní, aby ty finanční prostředky mohly být použity pro zaměstnání lidí do služeb, ve služeb zaměstnanosti, jinak ta, to záruka nebude mít žádný význam. Děkuji. Honorevole Marfi. Děkuji. Na řadě je Marty. Děkuji paní předsedkyně, je to eh, samozřejmě v pořádku, když tady Evropská komise eh, vysvětluje, jak je to politování hodné, že tady tato krize eh, ničí mladé. Není to ovšem proto, že by mladí neměli dost zkušeností, dost flexibility, dost vzdělání. Tady jsou prostě určité politiky úsporných opatření, které prosazují nejsilnější zúčastněné strany všude E, ten, tato záruka, když nebude dostatečně finančně podpořena, tak bude pouhým dalším e, nástrojem napůl účinným. E, pak jsou tady ty aktivační opatření v zásadě by ovšem znamenalo, že by se Evropa proměnila v takové výrobní haly, kde by byly zneužíváni, vykořišťováni mladí. Evropa by se měla mobilizovat, mladí by měli žádat pracovní příležitosti teď, teď. Měly by se eh, také eh, umožnit eh, možnosti vzdělávání terciálního pro všechny. Vrákos. Děkuji, pan Salavrakos. Děkuji, pane. Paní předsedající, vážené kolegyně a vážení kolegové. Politika úspor, nezaměstnanost a recese hýbají celou Evropou. A není to pouze ekonomicko-politické téma. No, je to téměř již téma pro psychiatra. Je to v podstatě psychologická odchylka u jedné celé generace mladých lidí. E, ve světle těchto skutečností ze své strany je naprosto zcela vítám tuto iniciativu a to, že zde o tomto návrhu diskutujeme. Jde o záruku pro mladé lidi a je důležité tyto plány podpořit nechceme, aby to zůstalo pouze iniciativou, která se omezí pouze na rétoriku. Je důležité, aby politika úspor, která převládá v celé Evropě a nezaměstnanost malých lidí, zejména dobře vyškolených vlastních lidí, toto by mohlo vést k novému proletariátu a to by se mohlo velmi vymstit. Děkuji. Děkuji pan Stojanov. Děkuji. Paní předsedkyně, promlouvám jako nejmladší muž v tomto parlamentu. Přicházím ze strany, jejíž členové z 80% jsou do 30 let věku. A já už nechci pokračovat v obecných prohlášeních, kterých jsme slyšeli mnoho, budu zcela konkrétní. Řada podniků požaduje, aby mladí, kteří nastupují do práce, již měli pracovní zkušenosti a jak může absolvent školy mít eh, pracovní zkušenosti. Taková osoba nemůže nalézt práci, protože nemá pracovní zkušenosti a zkušenosti nemají, protože nemohou najít práci. A tudíž vás vyzývám, pane komisaři, když eh, podniky využívají evropské prostředky, aby vytvářely pracovní místa pro mladé, měly by neměli by požadovat předchozí pracovní zkušenost, protože to je vlastně skrytá diskriminace z mého hlediska. A nikdy se vám nepodaří dosáhnout těch cílů, o kterých zde hovoříme. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Lukaševská. Paní předsedkyně, existuje takové přísloví, je, že hladový si tému nevěří. A opačně, to platí také. Mladí, kteří sledují naši rozpravu, zcela ztratili naději. A politici jim nemohou pomoci, protože politici nevytváří pracovní místa. Jak je to možné? Přes tolik programů a tolik balíčků komise parlamentu a rady stále nevidíme výsledky a mladí byli nezaměstnaní, jsou nadále nezaměstnaní a počet nezaměstnaných nadále roste. Je to iniciativa, která má smysl, má svou hodnotu, ale nejde o ten návrh, ale jde o výsledky. A já vám chci položit otázku, pane komisaři. Jak mají členské státy realizovat doporučení komise? Tato iniciativa je doporučením. Pokud členský stát odmítne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 který se nazývá Záruka pro mladé, je iniciativou, impulzem, který má hodnotu, ale chci upozornit na některé rysy této iniciativy, které se stanou překážkou při realizaci pro mladého člověka doba eh, čekání po skončení školy a než začne pracovat, přesahuje zdaleka čtyři měsíce, o kterých hovoří iniciativa. Připravit kvalitní stáž vyžaduje koordinaci mezi jednotlivými stranami, které jsou zúčastněné. A veškeré iniciativy v této iniciativě pro mladé by měly se snažit o efektivitu a o příznivý poměr vynaložených nákladů a užitku. Například otevřít trh mladým ženám, které vychovávají děti a které si přejí vrátit na trh práce. To je také situace, kterou třeba brát v úvahu. Kiitoksia puheenvuorosta. Děkuji, paní předsedající. V historii Evropy si myslím, že jsme vůbec poprvé v situaci, kde dobře vzdělaní mladí lidé jsou masovým způsobem nezaměstnaní. To je skutečná tragédie. Existují různé stáže, praktika, ale obávám se, že mladí lidé eh, prochází stáží zastáží a tím se dostávají do jakéhosi kruhu. A já se ptám, co mohou učinit eh, členské státy, když škrtají rozpočet v oblasti například jako je výzkum a vzdělávání a kdy Evropská unie rovněž šetří ve svém rozpočtu. Co tedy mohou potom státy udělat, když se dochází k krácení prostředků na státní výdaje. Pokud si skutečně přejeme vytvořit nová pracovní místa, tak musíme zajistit, aby to byla pracovní místa, která budou mít vysokou kvalitu. Děkuji. Děkuji. Paní Ridikojen. Gracias, komisario, presidenta. Děkuji. Zdravím vás, pane komisaři. Všichni zde víme, že bez malých není budoucnost. A to, co je nesnesitelné, je a řada z nás to zmínila, je, že zde máme nejvzdělanější a nejlépe připravenou generaci, která nemá možnost rozvíjet své obdaření. A Evropa nebyla schopna poskytnout konzistentní odpověď. Děkuji panu Andorovi za jeho návrh, ale je třeba to financovat. Je třeba financování, abychom dosáhli výsledku a ukončili tento stav. Občané již nemohou mají dost těchto iniciativ, které k něčemu nevedou. Je třeba nalézt v Evropském sociálním fondu, aby se stal efektivním fondem pro uplatnění programu Záruka pro mládež. Je třeba jít dále. Naléhavost této situace a nezaměstnanosti nás nutí jednat rychle a odpovědi často přicházejí příliš pozdě a příliš pomalu. Takže aspoň, ať se tentokrát tak nestane. Uh, do you accept a blue card? Akceptujete modrou kartu? The blue card. Souhlasíte s modrou kartou? Paní Irigoyen Perez. Ano, prosím. Paní Cikau. Děkuji. Chtěl bych se, vážené paní kolegyně, zeptat na tuto věc nezaměstnanost mladých lidí je zde tak eh, strašlivé. Já si myslím, že to číslo, které by nám mělo ležet na srdci, je nejenom to číslo samotných nezaměstnaných, ale také ten počet mladých lidí, které opouští školu bez získání odpovídajícího stupně vzdělání. A proto se ptám komise členských států, eh, zda by nebylo vhodné zajistit, aby vzdělání bylo dostatečně kvalitní a zároveň si uvědomit, že je důležité rovněž vytvářet pracovní místa. Sí, por supuesto, estoy de acuerdo con, con... Ano, samozřejmě. Já naprosto souhlasím s váženou paní eh, poslankyní. Je pravdou, že řada mladých prostě nedokončí školu. A skutečnost je taková, že se to právě ve Španělsku dost často dělo a mladí si pak nacházeli dobře eh, placenou práci, ale teď je situace úplně jiná. Je třeba, aby mladí byli eh, dobře eh, vzděláni a vyškoleni, ale pak také musí na tom trhu práce něco najít. Děkuji. A kolega Kelem. Paní Klerová, děkuji. V některých regionech Evropy má každý či každý druhý člověk mladší 25 let problém s tím, že nemá žádné pracovní místo či žádné vhodné pracovní místo. A pak tam máme regiony, kde chybí mají lidé. A takovéto regiony by museli poskytnout perspektivu alespoň některým mladým lidem z jiných regionů. Ale tady k tomu nepotřebujeme květnaté projevy, ale informace, eh, jazykové konci, školení, školení pro školitele a další věci. Zcela praktické věci, které musí být realizovány v členských státech a které by byly konkrétním příkladem evropské solidarity. Neboť pokud ztrácíme či ztratíme celou jednu generaci, tak to nebude pouze problém a špatné pro ekonomiku, ale bude to obrovský problém pro naši celou demokracii. Děkuji. Grazie, onorevole Paška. Děkuji, pan Paška. Za slovo, vážená paní předsedající, vážený pan komisař. Vážený pane předsedající, Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, nechci spochybnit iniciativu Evropské komise, která chce vytvořit eh, pracovní místa pro mladých lidí. Ze zkušenosti z mé země chci ovšem poukázat na jeden osobitý aspekt, který rovněž vede k nezaměstnanosti mladých lidí. Navzdory těžkému období zažívá má země jistý hospodářský růst. Mnoho společností z oblasti automobilového a elektronického průmyslu hledají pracovníky na rozšíření výroby. Naši mladí lidé Navzdory tomu, že máme asi 25% nezaměstnanost, se ovšem o tuto práci neucházejí. Nemohou se totiž u ní ucházet, protože si zvolí nevhodné vzdělání. Většina mladých lidí si zvolí studium humanitárních oborů, ze kterých se potom nemohou uplatnit v průmyslové výrobě. Problémem tedy může být i to, že nabídka studijních oborů v zemi neodpovídá tomu, co potřebuje trh práce. Děkuji za pozornost. Děkuji. Děkuji. My jsme tady slyšeli celou řadu velmi zajímavých připomínek od kolegyň a kolegů, ale já musím eh, zdůraznit, že toto je zcela naléhavá situace a proto je potřeba, abychom okamžitě přijali přímé eh, kroky hned nějaká opatření, abychom zaměstnanost zvýšili, protože ta nezaměstnanost eh, ohrožuje nejenom země na jihu, ale také v středu Evropy. A my vidíme ten úprk mladých nejenom ze svých původních zemí, ale z celého evropského kontinentu a to znamená, že naše ekonomika ztrácí konkurenceschopnost. Je obrovsky důležité, aby se ta opatření přijala okamžitě, aby se hned začala realizovat. Já chci ale připomenout, že my tady máme programy pro mladé. Už teď máme možnost eh, vést eh, seriózní hodnocení Měli bychom je také využít a vyvarovat se určitých pochybení a e, špatného užití prostředku. Pokud nebudeme mít dostatečnou e, širokou základnu pro rozvoj na e, jihu Evropy, tak se nám prostě nepodaří vytvořit podmínky pro udržitelný růst a stabilitu, což jsou samozřejmě ty věci, které sebou nesou zájem investorů a tak dále. Děkuji. A pan Kelly. Eh, thank you, madam chair. Děkuji, paní předsedající. To je vážný problém a všechny složky, které, trvaly, které trpí evropskou recesí, z nich tedy mládež trpí nejvíce. A měli jsme představu, že odborná příprava zajistí práci na celý život, ale já jsem zažil studenty, který, kteří, kteří podnikli pohovory, které trvaly tři nebo čtyři hodiny a nikdo se už na ně nikdy neobrátil a nikdo jim nedal informaci. Měli bychom být citlivější, abychom neuváděli do deprese tyto mladé lidi. V minulém týdnu z, z, z třídy 96 dětí jenom tři děti zůstaly v Irsku, všichni ostatní odešli, tedy z nevěkové skupiny. Je teda skutečně potřeba, abychom připravili pracovní místa pro budoucnost. Děkuji. Catch je u konce a nyní slovo má pan komisař Andor. Prosím. paní předsedkyně, vážené poslanky, vážení poslanci, to byla velmi důležitá rozprava na téma, které může být symbolickou iniciativou Evropské komise v tomto volebním období. Jirské předsednictví právě zahájilo, jak jsme se dozvěděli v Dublinu, že to není jenom priorita pro ministra Bertna, pro celou irskou vládu. A to má zásadní význam, protože skutečně rada ministrů zaměstnanosti by měli dospět k, v únoru k závěru, aby tato akce mohla být spuštěna co nejdříve. Víme, že situace je velmi vážná. A vzhledem k tomu, že jsem slyšel některé poznámky z Irska, ale i ze Španělska, které poukazují na komisi a na evropské politiky v této věci, chtěl bych eh, vyzvat k serióznější analýze. Já jsem vždy připraven diskutovat o důvodech krize a zdrojích krize. A v Irsku bankovní systém, který byl vybudován na písku, ne, není dílem Evropské komise. A bublina ve stavebnictví ve Španělsku také není dílem evropských institucí. Já znám situaci ve Španělsku, vím, že je velmi vážná a 5. prosince předložila tento návrh komise a já jsem jednal s Radou mládeže Španělska o této věci a vrátím se tam tento měsíc. A je to skutečně země, která trpí nejvíce nezaměstnaností mládeže. A obecně trpí nezaměstnaností při této krizi ale pokud je o iniciativu Záruka pro mladé, že prokazuje skutečně v nejlepším světle Evropskou unii sdílení optimálních osvědčených postupů a je ve znamení spolupráce. Jsme schopni skutečně poskytnout obsah evropskému semestru a skutečně se chceme podělit o osvědčené postupy z Finska nebo Rakouska. Premiéři zde zítra promluví na toto téma a věřím, že to zmíní tedy velmi nízkou míru nezaměstnanosti a úlohu záruk pro mladé v této zemi. A záruka pro mladé sama o sobě není dostatečným nástrojem, abychom bojovali s nezaměstnaností mládeže. Potřebujeme i další iniciativy. A existují tyto iniciativy. Dvojí základní příprava z Německa a z eh, Rakouska, pan Mann to zná velmi dobře, zlepšit služby zaměstnanosti, jejich kapacity a funkce a v neposlední řadě, aby poskytovali dostupná pracovní místa v jedné zemi, ale také v dalších evropských zemích, aby přispěli k mobilitě. To je další důležitá oblast, kterou se intenzivně zabýváme a v této práci budeme pokračovat eh, s poslanci parlamentu. Jak eh, poukázala paní Hirsch, samozřejmě záruka pro mladé není zárukou pracovního místa a nedojde k úplné eliminaci nezaměstnanosti mládeže, ale umožní snížit nezaměstnanost, protože budou nabídnuty balíčky odborné přípravy dalšího vzdělávání a práce. A i když eh, skutečná nabídka je nabídkou vlastně vzdělávání. Mělo by to být užitečné a mělo by to přispět k zaměstnatelnosti mladého nezaměstnaného v kontextu příslušného regionu nebo země. A proběhly diskuse o flexicurity v parlamentu a my jsme byli svědky toho, že nárůst flexibility vyvolal potřebu i bezpečné práce. Myslím, že se to týká bezpečné zaměstnanosti pro celou generaci. Jejíž postavení je nyní velmi obtížné a její potřeby v oblasti zaměstnanosti by měly být bezpečnější do budoucnosti. Takže to není jenom reakce na naléhavou situaci v, v současném krizovém období, ale je to také významné strukturální zlepšení ve fungování evropského trhu práce zejména v přechodu mezi školou a pracovištěm. Financování, jak bylo řečeno, je klíčové, ale zdroje Evropského sociálního fondu by měly být upřednostněny nyní a také pro dlouhodobější budoucnost. A skutečně nemohu než souhlasit s tím, co řekla Jutta Steinrück. Už jsme zde skutečně viděli příliš mnoho krokodýlých slz a potřebujeme jasno, jasné příspěvky týkající se financování ze současného ESF a také ze sociálního fondu dlouhodobě podle následného víceletého finančního rámce, kdyby tyto programy záruk pro mladé byly pokryty. Pokud jde o dotaz paní Kostelo, můžeme vyjasnit v následujících týdnech. A já se vrátím dvakrát do Irska v únoru, pokud to bude nezbytné. A budu o tom jednat i zde. Chtěl bych poděkovat za podporu Evropského parlamentu a za rozpravu nejen dnes, ale za poslední tři roky. Od samého počátku strategie Evropy 20, 2020 Týká se to paní Beres, paní Turunen a dalších. Europoslanci se hrali významnou úlohu a tuto podporu budeme potřebovat i v budoucnosti. Tato diskuse zde nekončí a věřím, že koncept záruky pro mladé by měl být eh, klíčový a měl by být klíčový i pro členské státy, protože jejich souhlas je třeba, bude třeba zejména v únoru. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji panu komisaři. Mám zde návrh usnesení a na závěr rozpravy. A rozprava je tímto uzavřena a hlasovat budeme ve středu 16.1. o tomto usnesení. L'ordine del giorno reca la discussione. Takže podle pořadu jednání. E, teď následuje společná rozprava o politice soudru.